A protokol ze zasedání zítra a přijaté texty jsou k dispozici. Máte někdo nějaké připomínky? Není tomu tak. A tím pádem zápis je přijat. A teď se dostáváme k prvnímu bodu na dnešním programu dnes odpoledne. Jedná se o zprávu Metzola, je to Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Paní zpravodajka má slovo, paní Metzola. Když eh, jsem dostala přidělenou tuto zprávu, nikdo eh, nepočítal s tím, že eh, to budeme schopni společnými silami dopracovat za necelých šest měsíců. Byl to velmi intenzivní čas, byl to časově náročné, dnes jsme projednali všechny technické podrobnosti této legislativy. Ale díky dobré vůli všech kolegů, stínových zpravodajů, Evropské komise a členských zemí jsme se shodli na novém systému, eh, na který můžeme být hrdě. My jsme při vyjednávání měli na paměti, že nás potřebují lidé, kteří potřebují ochranu a že musíme být zároveň přísní na ty, kteří by chtěli eh, zneužívat ty potřebné a zneužívat systém. No a dnes chceme tento nový zákon potvrdit. Poněvadž navzdory očekáváním se nám eh, podařilo vyřešit všechny problémy okolo střežení hranic do budoucna. Chceme zajistit bezpečné hranice, abychom mohli bojovat proti zločinu a abychom byli schopni zajistit práva těch, kteří si zaslouží ochranu a abychom byli schopni zvládat migraci. Musíme zajistit to, aby na externí hranici členské země byly schopny dodržovat svoji zodpovědnost. To je důležitá součást eh, vzdorování migrační krizi. Je to zásadní věc a zásadní součást spolupráce s dalšími. V případě, že nastane závažná krize, něco jako v roce 2015, pak eh, země, které jsou na naší externí hranici, eh, dostanou k dispozici eh, personál, kterým přispějí jiné členské země, aby byly schopny zvládat situaci. V posledních několika měsících jsme nejenom tedy zařídili těch 10 eh, tisíc pracovníků navíc, ale také jsme změnili systém navrácení uprchlíků tak, aby byl účinnější. A máme také systém pro identifikaci neregulérních migrantů a také eh, řízení cestovních dokladů a tak dále. Dále agence, agentura eh, Frontex má další roli a sice to, aby Eh, byla chráněna práva osob, které jsou jejími klienty. Všechno by to mělo být v souladu s evropskými hodnotami, které jsou pro nás eh, důležité i v těchto velmi citlivých oblastech. Děkuji. Pane komisaři Avramopoulosi, máte slovo, prosím. Jak <laughs> jsem to vyslovil, pane předsedo? Milí kolegové, neskrývám, že evropské hranice a ostraha hranic je jeden z klíčových návrhů. Je to podstatný prvek komplexní migrační politiky. Nejenom, že jsme vytvořili, ale i jsme tímto v podstatě posílili ostrahu našich externích hranic v rekordním čase díky společnému úsilí s tím, že všichni jsme si vědomi složitosti legislativního procesu a proto jsme se dohodli, že skutečně je to velký úspěch. A chci poděkovat paní Mecola, naší zpravodajce a všem stínovým a rumunskému předsednictví za to, že eh, se dohodli na vyváženém kompromisu. Tato dohoda opět ukazuje, že když spolupracujeme, tak, to znamená reálné výsledky a tím můžeme ukázat občanům, že Unie chce a je schopna jednat. Asi jak si pamatujete, když v létě 2015 nastal vrchol krize, tak Evropa byla zaskočena, ale byla připravena. A byla vystavena toku přívalu přes eh, východní a jižní hranici, přes Středomoří a věděli jsme, že musíme se zachovat rezolutně. A neměli jsme žádnou skonsolidovanou Evropskou agenturu pro hranice, žádné hotspoty na evropské úrovni. A evropský asilový systém se ukázal, že není vhodně nastavený naše informační systémy mezi sebou nekomunikovaly a náš přístup k třetím státům byl velice roztříštěný. Museli jsme přijmout okamžité, ale i dlouhodobé kroky a paralelně působit na všech těchto frontách. Nyní čtyři roky na to Eh, ti, kteří se snaží neregulárně překročit hranici, tak jsou stotožněni, jsou jim za ty otisky prstů a eh, projdou screeningem. Dnes máme agenturu pro pohraniční stráž, eh, která funguje a máme systémy, informační systémy, které postupně mezi sebou komunikují s tímto novým nařízením, o kterém tady jednáme teď, tak budeme schopni dosáhnout ještě více. Jeden z klíčových prvků tohoto nařízení je, jsou ty stále sbory, jednotky, které postupně se budují až dosáhnou počtu 10 tisíců v roce 2027. Avšak již v lednu 2021 budou nasazeni poprvé. Dalším klíčovým prvkem tohoto návrhu, a to je to, co mění celou situaci, je, že eh, že eh, v podstatě ti eh, pracovníci agentury, kteří působí v terénu, budou mít výkonné pravomoci. To znamená, budou plnit od Eh, eh, funkce řídící i budou mít právo v oblasti návratu. Samozřejmě příslušné orgány těch hostitelských států zůstanou odpovědné za, eh, za řízení, za vedení, velení nad těmito jednotkami, které budou působit na jeho území. Tedy pod pravomocí hostitelského státu některé ty úkoly budou znamenat možnost kontrolovat průkazy totožnosti, povolovat nebo odmítat vstup eh, na, při, na přechodech, potom mm, dá razítka na doklady, potom kontrolovat hranice a zastavovat osoby, které neregulérně překračují hranice a i pomáhat při implementaci návratů. A to především tím, že budou připravovat rozhodnutí o návratech a budou i aktivní při eskortě těch osob, které budou předmětem nuceného návratu. A e, tito tedy operativní pracovníci budou také školeni, vyškoleni, aby e, respektovali profesionální společné standardy a společnou e, kulturu, pracovní kulturu. A kompromis zajistí, že agentura bude i e, lépe podporovat členské státy v oblasti návratů, tak aby se zlepšila reakce EU na e, stále trvající výzvy způsobené migrací. Já mm, souhlasím s řadou věcí, jako je streamlining, tedy racionalizace, e, monitoringu základních práv při činnosti, kterou provádí agentura. Dodržování základních práv to je samozřejmě eh, klíčové, klíčový úkol pro komisi. Veškeré činnosti této agentury pro pohraniční stráž a činnost příslušných národních orgánů musí respektovat základní práva zakotvená v chartě. Agentura bude úzce spolupracovat s budoucí azylovou agenturou EU, tak aby všichni měli řádný přístup k azylovému řízení. Agentura rovněž bude zajišťovat, že ti, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu, že se vrátí, budou navráceni při dodržování jejich základních práv. Doufám, že jakmile bude ustaven příští parlament, tak návrh, tedy vytvořit Evropskou asilovou agenturu, že tento návrh bude také, doufám, rychle přijat. Rovněž bych dodal, že lituji, že možnost těch měsíčních diferencovaných plateb členům stávu, že to nakonec se neocitlo v konečné dohodě. Tam šlo o to zlepšit atraktivitu pro zaměstnance agentury, tak abychom mohli včas najmout stále pracovníky. A eh, v neposlední řadě implementace evropského integrovaného řízení hranice. To také zavedeme. To bude zahrnovat eh, plánování našich kapacit tedy kapacit eh, pobřežní stráže a samozřejmě v souladu s naší zahraniční politikou. S tímto novým předpisem, jak agentura, tak i členské státy budou mít nástroje, aby mohly anticipovat budoucí krize na externích hranicích EU. A nakonec také toto pomůže zachovat i dlouhodobou životnost, eh, tedy udržitelnost šengenského prostoru volného pohybu. Děkuji a těším se na debatu. Domnule komisar, rok pe domnul Také děkujeme, vážený eh, pane komisaři, pan Gajer. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegové, bez pochyby ten nový mandát pro tuto agenturu Evropské pohraniční a pobřežní stráže je důležitým krokem jako evropská reakce na migraci. Nové kapacity z hlediska zaměstnanců, to je až 10 tisíc eh, zaměstnanců, letadla a lodě, to umožňuje, aby tato agentura byla skutečně provozuschopná, aby se zachraňovaly životy. Proto jsou nutné další rozpočtové prostředky. A to podle mého názoru může fungovat pouze pokud a budeme mít eh, rozšířený víceletý finanční rámec a pokud se budeme moci dohodnout. Takže to je signál například na některé státy jako Rakousko, eh, které musí považovat ochranu hranic za důležité a tyto státy by měly tedy eh, vlastně přispívat výrazněji do evropského rozpočtu. To je jenom součást té migrační politiky, ale je nutné samozřejmě také bojovat proti příčinám migrace a vyjadřovat také solidaritu. To je součástí této politiky a tohoto přístupu. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Koalio, eh, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, eh, vážený pane komisaři Avramopoulos, eh, drazí kolegové. Eh, přijetí eh, tohoto nového nařízení ohledně Evropské pohraniční pobřežní stráže je velice důležitý krok. Budeme se podílet na této ochraně, to je důležité pro Schengen, je to důležité pro bezpečnost. Jedná se tedy o 10 tisíc eh, zaměstnanců, kteří budou chránit tuto hranici, která je velice křehká a která souvisí se současnou krizí v oblasti migrace. Toto posílení by nemělo být záminkou pro to, aby členské státy byly zbavovány své odpovědnosti. Tyto Zaměstnanci budou pocházet z členských států a je tu otázka, zda členské státy jsou ochotny respektovat tyto povinnosti. Je Portugalsko eh, v podstatě eh, posílat své zaměstnance na ochranu těchto společných hranic. Já myslím, že tady v podstatě něco slibujeme na evropské úrovni, ale členské státy to nepřipustí. Tato agentura by měla mít také posílenou kompetenci z hlediska navracení osob, které nemají právo pobývat na našem území. V současnosti rozhodnutí eh, tohoto druhu v podstatě představují jenom třetinu těchto nezbytných eh, rozhodnutí a navíc nemáme statistiku v Portugalsku. Bylo by dobré zjistit, jaký eh, rozsah je tady tohoto hnutí a jak to vypadá tedy se zpětným přebíráním. My víme, že pět eh, vlád v podstatě se snaží podkopávat eh, Schengen a nemají k tomu skutečné důvody. Já bych chtěla poblahopřát paní Robertě Macola za práci, kterou realizovala v rekordním čase. Děkuji mnohokrát. A pan Niedermüller, dvě a půl minuty, prosím. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, já bych chtěl také poděkovat autorce za otevřenou a vstřícnou spolupráci. Bez této spolupráce bychom nikdy nemohli vypracovat eh, tento legislativní návrh. A děkuji také panu komisaři a jeho spolupracovníkům za spolupráci. V roku 2015 nečekaným způsobem a dramaticky narostl počet eh, uprchlíků v Evropě. A tehdy bylo naléhavé mm, zajistit výraznější ochranu eh, hranic a roku 2016 se eh, zde objevil Frontex. Ten eh, současný text je samozřejmě vyústěním eh, té práce, která tady proběhla. To znamená, je nutné, aby agentura měla větší kompetence, lepší materiál a tak a více profesních pracovníků. Pro mě a pro naši politiku bylo velmi důležité v tom vyjednávání zaručit, aby Frontex měl za cíl zachraňovat eh, životy uprchlíků. Ostatně agentura mm, nikdy se nevzdala tohoto humanitárního poslání. Není možné mm, připustit, aby extrémní pravice v některých vládách v podstatě si zahrávaly s životy lidí. Eh, zároveň tato agentura bude mít větší kompetence z hlediska navracení osob, které vyčerpají všechny možnosti asilového řízení. Takže agentura mm, mm, bude moci samozřejmě také se zabývat navracením osob do třetích zemí. Z morálního hlediska je také velice důležité, aby v této zprávě se zdůraznily povinnosti agentury z hlediska lidských práv, to znamená uprchlíků. A dále, myslím si, že je politování hodné, že eh, i když my jsme chtěli posílit ochranu hranic, tak Rada nebyla schopna se dohodnout na evropském asilovém režimu. Eh, politické tlaky v podstatě eh, bránily tomu, aby se reformoval Dublin a tedy eh, nebylo možné tady zajistit dohodu roku 2017. Ochrana hranic je velice důležitá, ale je nutné mít větší záběr, je nutné, aby tady byla solidarita mezi členskými státy, aby se podělili o povinnosti a aby dokázali integrovat tyto uprchlíky a sjednotit také asilový režim. Děkuji. Prosím, eh, na eh, minutu. To, o čem dnes tady mluvíme, je určitý eh, ústupek, protože nesmíme zapomenout, že tady Schengen nahradil vnitřní hranice a neumožnil ochranu vůči lidem zvenčí. Eh, jsou tady lidé, kteří se domnívají, že to je v pořádku, eh, že Evropská komise přijala tato rozhodnutí, ale je to už pozdě, to mělo nastat před mnoha lety. My tedy nemůžeme toto podpořit. A máme také obavu, že je to nedostačující a že je pozdě máme strach, že tady bude příliš mnoho těchto různých pobřečních stráží, které vlastně nebudou relevantní z hlediska ochrany Evropské unie. Jsme opravdu zklamáni, že není možné nějakou osobu z třetí země poslat opět zpět do třetí země, takže není to dobré a šengenská spolupráce není zajištěna. Paní Grisbeck, dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, drazí kolegové, v září 2018 pan Předseda Juncker představil novou reformu Frontexu a před dvěma lety zpravodaj eh, ohledně tohoto textu níž jak si přivítal ty úspěchy této první revize. Dnes v mé skupině činíme to též. V rekordním čase, který byl k dispozici, jsme tohoto dosáhli. Litujeme sice, že tam některé body nejsou zajištěny. Jsme ale spokojeni s rychlostí, s jakou jsme dokončili tuto problematiku. Je to vyvážený přístup, efektivní text ohledně ochrany našich hranic a dodržují se lidská práva tak, jak to občané chtěli. Zvláště jsem ráda, že tady byl skutečný krok před z hlediska rozpočtu, z hlediska kapacit a z hlediska kompetencí, tak jak to bylo před chvílí zdůrazněno. Jsou tady dva body, ke kterým bych se chtěla vrátit. Jsem ráda, že jsme zaznamenali vytvoření permanentního kontingentu, bude to 10 tisíc eh, zaměstnanců a členské státy musí přispívat na tento útvar to je eh, samozřejmě mnohem důvěryhodnější než ta rezerva těch 1500 eh, lidí, která nefunguje dobře. Takže to je konkrétní nezbytný pokrok. A druhý bod, za který jsem já bojovala jako nová zpravodajka revize, Chtěla jsem, aby tady byla zmínka o vytvoření eh, jaksi přípravného centra v Frontexu. Pokud chceme překročit tu nitrostátní vizi z hlediska ochrany. Samozřejmě členské státy jsou kompetentní, budou sehrávat tu hlavní roli, ale pokud chceme být efektivní v evropském prostoru volného pobytu, eh, po, pohybu z hlediska Schengenu, pak musíme být Evropany a musíme vytvořit nástroj, který bude evropský. A ta příležitost spolupracovat, nejen podporovat, spolupracovat s orgány jednotlivých států je důležitá. A proto, aby to fungovalo v praxi, musíme rozvinout skutečnou evropskou kulturu v oblasti přípravy těchto zaměstnanců. A potom volá tento text, a na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat Robertě Metzola, která byla navrhovatelkou, která díky své energie, odhodlání a vynikající spolupráce umožnila, že jsme pokročili rychle vpřed. A za několik hodin samozřejmě s mojí skupinou podpoříme tuto novou reformu. Děkuji, pan Albiol Guzman na minutu a půl. Toto funkční období, které končí, tak bylo poznamenáno především tím, že evropské vlády v podstatě přestaly se chovat humánně a podporovaly politiky, které se opírají o umírání lidí na moři a mučení v různých centrech, táborech a deportacích do zemí, kde nejsou žádné garance lidských práv. To je velice tvrdé, ale je to tak. To je Evropská unie a i samozřejmě nejsou zde žádné bezpečné cesty pro to, aby mohli sem přicházet. Nemáme humanitární víza a nemáme ani záchranné jednotky na moři. A kromě toho, dokonce i nevládní organizace, které to dělají, tak jsou trestány. Takže jednoho dne bychom měli být odsouzeni za těch 8 eh, mm, tisíc a více mrtvých eh, za poslední léta a je to politika, která eh, v podstatě donucuje lidi, aby hráli o život na moři a znamená to, Eh, třeba 10 lidí mrtvých na jeden den. Je třeba tedy skoncovat s těmito nehumánními eh, praktikami a toto jednotky, které vytváříme, to má být vlastně pára vojenská jednotka, která bude mít 10 tisíc 10 eh, tisíc mužů, aby mohla praktikovat hm, deportace, aby mohla zavírat eh, je do různých detenčních center a je to v podstatě hm, ozbrojená síla a proto, aby nikdo nemohl vstoupit na půdy Evropy, to je prostě realita a to, kterou nám vnutili liberálové, konzervativci a socialisté. Děkuji a paní Keller. Děkuji. Především bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za vynikající a inkluzivní spolupráci. Myslím, že parlament zaujímal velice eh, konstruktivní pozici, pokud se týče o eh, vyhledávání a zachraňování uprchlíků. To je důležitá věc, eh, poněvadž na vlnách středozemního moře se neustále odehrává humanitární krize. Nicméně členské země to viděli velice jinak. De facto eh, zablokovali naši, eh, naši snahu eh, vyhledávání a zachraňování silněji zakotvit do tohoto zákona. Takže Frontex má nyní svázané ruce a může fungovat pouze v okruhu 30 mil kolem Sicílie. To ovšem není to hlavní místo, kde vzniká problém. My víme, kde tedy eh, uprchlíci jsou, eh, jsme schopni to koordinovat, eh, ovšem nemůžeme jim na pomoc. Také operace Sofia už nefunguje, a Frontex vlastně monitoruje situaci pouze ze vzduchu, pouze z letadel a e, de facto e, předává je, respektive upozorňuje na ně libijskou pohraniční stráž, tedy pohraniční stráž země, ve které se skryluje k občanské e, válce. De facto by měli být dopravováni do libijských záchranných středisek, které neexistují. My bychom de facto mm, měli eh, na evropské úrovni toto řešit, ale momentálně se to neděje a my tedy opouštíme evropské hodnoty spolu s těmi, kteří eh, jsou na vlnách moře. Eh, paní Keller, přijmete otázku od pana Feriče? Ne, nepřijme, bohužel. Dobře, paní James, na jednu minutu. Bez mikrofonu. Evropská unie a její marné pokusy vyřešit migrační politiku, které jsou naprosto nekoherentní, už vlastně stála 11 miliard eur. Eh, Franz Timmermans jednoho dne zde řekl, že Evropa už eh, nezažívá migrační krizi Eh, z let 2015 a 16. Ovšem eh, ministerský předseda eh, v Libie nedávno informoval, že na území Libie je zhruba 800 tisíc migrantů, kteří se chystají do Evropy. Takže my máme de facto štěstí to, že byl zastaven ten obchod eh, s lidmi. Takže nevím, zda otevřená Evropa paní Merklové eh, by byla schopna tento problém řešit. Děkuji. Eh, pan Skota. It stopped. Děkuji, pane předsedající V průběhu posledních let jsme byli svědky neustálým eh, tlakům migrantů, eh, které především eh, zatížily Itálii. A takže stále sbory, které by měly být vytvořeny a měly ty deset tisíc mužů v roce 2027, takže ty i vzhledem k, k k tomu počtu, který je vysoký, tak to v podstatě oslabí interní eh, kapacity členských států. Jaké zdroje tedy na to vynaložíme? Ale eh, ta krytí mm, potřeb je neudostačující v členských státech kvůli ekonomické situaci v členských státech, tudíž je nemožné teď, aby členské státy jako Itálie, aby v podstatě Eh, eh, kdo to přispívali kvůli rozpočtovým limitacím. A to znamená národní zdroje, které eh, členské státy musí vynakládat na ostrahu hranic. A to tady se nebere do úvahy vůbec, že takto, tato stále sbory budou efektivní, pokud se budou používat Mm, na eh, hranicích, tedy pozemních, ale jak to bude na těch námořních, pobřežních, takže je zde velké riziko, to se týká především Itálii, protože my zde máme na jihu masivní přítomnost těchto lidí a to eh, je, mm, protože k nám hlavně připlouvají eh, nezákonní migranti, takže zde je to mm, určitý krok vpřed díky třeba operacím jako obnovení operaci Safia, eh, tedy různých námořních jednotek, ale díky i tomuto nařízení tak vypadá to, že spíše ty kroky budou kroky zpět. A zde protože v podstatě my, mm, to všechno by mohlo podkopat spíše národní suverenitu, eh, protože státy jsou odpovědné za ostrahu vlastních hranic. A v posledních letech Itálii podle Frontexu se podařilo eh, zříž, snížit počet osob, které se dostávají z Afriky k nám ve srovnání s rokem 2017. A to je díky opatřením, které byly přijaty eh, v mé zemi, eh, v migrační politice, takže jste si přesvědčení, že toto nařízení bude efektivní? Já si myslím, že ne. Sinadinos, un minut. Pan Sinadinos, jedna minuta. Eh, děkuji. Já jsem byl v tomto parlamentu pět let a chtěl bych trošku si zabilancovat. Jsem velice rád, že politika Evropské unie se přizpůsobuje eh, realitě. To je vlastně to, co občané vždycky chtěli. A sice, že se zasazuje o bezpečnost a zájmy našich občanů, eh, tlumení imigračních proudů a posílení ochrany hranic. Ano, je to sice tedy pravomoc eh, eh, členských zemí, ale pokud nebude mezi nimi sdílena, eh, bude slabší. De facto se dá říct, že hranice je třeba přijmout jako takové. Nejde vlastně Eh, některým o to, aby se chránily hranice, ale myslím, že eh, jsou včas eh, síly, kteří chtějí hlavně chránit své vlastní zájmy. Děkuji. Dá se říci, že vnější hranice Nizozemí dneska se nacházejí na Lesbu a dalších ostrovech. To je naše společná hranice, kde máme Eh, společnou zodpovědnost. A my chceme vědět, kdo do Evropy přichází a co zde chce dělat. Často se stává, že odmítnutí žadatelé o azyl se vracejí znovu a proto je důležité, aby eh, naše pohraniční stráž postupovala systematičtěji. Ehm, budeme mít nyní k dispozici 10 tisíc lidí, kteří budou intenzivněji chránit naše hranice. A je to proto, abychom mohli společně plánovat, společně se na to připravovat a státy v případě krize nebyly nuceny přijímat ad hoc opatření. Také jde o to, aby eh, se neohrožovalo fungování šengenského prostoru. Proto je tak důležitá spolupráce pobřežních hlídek a pohraničníků s členskými zeměmi. Toto je e, důležitý zákon, je to důležitý krok k zajištění a zlepšení ostrahy hranic. A já bych chtěl poděkovat paní Mecola za e, takto efektivní e, práci na této zprávě. Nyní paní Sipal minutu a půl. Bezpečné vnější hranice jsou důležité pro fungování šengenského prostoru a proto eh, vítám posílení Evropské pohraniční a eh, pohraniční eh, ostrahy hranic a popřeží. Ovšem někteří si to vysvětlují jinak a místo ostrahy hranic se chtějí izolovat a tím nahánějí Eh, migranty do rukou pašeráku lidí. Vidíme to nyní v Libii. My vlastně se takto spronevěřujeme eh, našim křesťanským a jiným hodnotám. Eh, de facto, pokud by to šlo podle našich konzervativců a lidovců znamenalo by to, že budeme eh, migranty nyní eh, tlačit eh, do třetích zemí. Naštěstí se nám to podařilo úspěšně odmítnout. A zajímal by mě, kdy tedy rada, jejíž zástupci tady dneska nejsou, se tím začne zabývat, kdy budou jednotná pravidla pro legální migraci. Jedině takto totiž budeme schopni eh, trvale a dle našich hodnot eh, vytvářet podobu ochrany hranic. Paní Sipel, paní Šojdrová má otázku modrá karta. Ne, odmítám. Tak bohužel. Nyní pan Kelmer na jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. Je správně, že je třeba posilovat Frontex a je tady na to třeba více personálu. Je to správné opatření. Současně s tím, eh, to, že žádáme 10 tisíc dalších eh, pracovníků, z toho vzniká tedy Ehm, další problém, eh, a sice, že opět to řešíme způsobem obvyklý, tedy chceme vynaložit více peněz. To mm, nevím. Eh, my musíme